Přeji všem kolegům dobrou chuť a jedné z těch skupin, která je tam nahoře, která je ze Eslingen, také přeji dobrou chuť. Děkuji i tlumočníkům a schůze je přerušená.